těchto eh, aktů budou oznámeny v zámitu z tohoto zasedání. Druhá informace. Paní Pascal Griny mě písemně informovala o tom, že končí její mandát poslankyně z Evropského parlamentu, jelikož byla zvolena za poslankyni francouzského národního schromáždění. Parlament to bere na vědomí a eh, v souladu s odstavcem 2 článku 7 eh, týkající se zvolení do, volebních, do volených orgánů a článku 4. odstavec 1 a čtvrtém tohoto jednacího řádu konstatuje, že se uvolňuje toto místo od 14. prosince 2010. Nakonec od skupiny ALDE jsem dostal návrh na nominaci pana Johannesa Cornelisa